obdržel od ALDE a ENF žádosti eh, jmenovat určité členy do delegací. Takovéto jmenování bude mm, přílohou k zápisu z tohoto zasedání. Pokud eh, do přijetí zápisu nebudou eh, předloženy námitky, tak tato jmenování, tyto nominace budou považovány